nyní nás čekají eh, prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční záležitosti a bezpečnostní politiku, paní místo předsedkyně komise, paní Eštonové, která bude hovořit eh, o zemětřesení na Haiti. A také i vystoupí pan komisař Dechut, ale nejprve má slovo paní Catherine Ashton a já i zároveň bych ji velice srdečně přivítal zde e, na začátku naší dlouhé spolupráce a mm, také i bych chtěl jí popřát hodně úspěchu do funkce. Máte slovo. Uh, President, thank you. Srdečné díky, pane předsedo, za vaše laskavá slova. Vážení poslanci, já jsem si požádala o tuto diskusi, abychom mohli aktualizovat situaci v poslanecké sněmovně ohledně našeho stanoviska vůči Haiti, kde došlo k příšernému eh, ve svých důsledcích zemětřesení. Eh, přes 2 miliony osob eh, je ovlivněno touto tragédií a počet obětí neustále roste. Jedná se o obrovský humanitární i politický humanitární katastrofu a haitské vezení eh, je, mm, se snaží um, usnadnit situaci občanů, eh, pomoci jim a potřebujeme více zdrojů. Eh, mnozí přišli o život, nejméně tisíc je nezvěstných, Evropská unie reagovala rychle, aniž by eh, si chtěla tím vydobít eh, pozornost. Po poradě se Spojenými národy jsme se zdrželi okamžité cesty do Haiti, protože bychom tím odčerpali nutné zdroje, jež jsou potřeba pro pomoc těm, eh, kteří jsou nejvíce postiženi. Vydáme se do Haiti, jakmile to bude vhodné. Já jsem se dohodla s panem komisařem Deguchtem, že po cestě do Haiti. Tento týden s vzkazem tamnějším obyvatelstvu vyjádří mu soustrast, zkusí lépe eh, pomoci koordinačnímu úsilí a probere s těmi, jež se tam nacházejí, to, eh, co je nejvíce trápí a jaký druh pomoci mají největší potřebu. Dále se snažíme ze všech sil na humanitární, politické i bezpečnostní rovině působit. Já jsem byla v neustálém kontaktu s paní ministriní Clintonovou, se Spojenými národy, s evropskými ministry zahraničí a s Kanadou, která je vůči zemi eh, pro skupinu přátel Haiti. Se všemi se snažíme koordinovat mezinárodní pomoc. Tento týden se vydám do Spojených států, abych prohovořila s americkou vládou tuto i jiné záležitosti a zároveň e, půjdu i do sídla OSN. E, Evropská unie přislíbila 570 milionů e, amerických dolarů, logistickou pomoc pro převoz humanitární pomoci včera generální tajemník eh, Spojených národů se obrátil na eh, misi mírovou o pomoc. Chceme mobilizovat, koordinovat naši odezvu a já jsem se obrátila na španělské předsednictví, aby zvolalo eh, mimořádnou schůzi poprvé od doby vstupy, dne vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. Už působíme v tomto právním rámci a snažíme se komplexně přistupovat pod mým koordinačním vedením. Včera jsme měli schůzku rady, všichni jsme se shodli na nutnosti rychlé reakce a dobré koordinace s OSN. Z hlediska finanční pomoci došla rada k následujícím závěrům. Předběžné nejzávazek humanitární pomoci je 30 milionů eur, kromě těch 93 milionů, jež přislíbily členské státy. 93 milionů eur Kromě toho 100 milionů eur od Evropské unie na nehumanitární pomoc, čili na všechnu ostatní pomoc, například obnovu země a budov. Dále rovněž náznak, že bude rovněž dispozici 200 milionů eur na programy dlouhodobého rázu. E, v patřičné době budeme muset komplexně vyhodnotit, e, svolat konferenci o Haiti, vyhodnotit potřeby. Čili to je pouze krátkodobá pomoc, rychlá pomoc. Rovněž pomáháme Dominikánské republice. V současné době nebude až takovým problémem ty peníze sehnat, spíše je dostat k těm a na to místo, kde jsou potřeba a koordinovat a vůbec být schopen eh, fyzicky tuto rekonstrukci ehm, uvádět v život. Rovněž jsme se obrátili na dodatečné policejní síly a rada se na mě obrátila, abych eh, identifikovala ty členské státy, jež je možné oslovit a mobilizovat a já se tím v současné době zabývám. Zvolali jsme okamžitě schůzku um, politické uh, skupiny. Eh, rovněž eh, prostředky členských států jsou k dispozici případně rovněž přispění Evropské policejní složky. Rovněž v nejbližší době budeme se snažit reagovat rychle a cíleně. E, příští pondělí se Rada pro zahraniční záležitosti schází znovu, aby dále koordinovala naše úsilí. To je unijní politika v duchu Lisabonské smlouvy. Haitiané i naši občané čekají, že budeme reagovat rychle účinně a koordinovaně a my se domníváme, že se nám to daří. Těším se, že budu spolupracovat i s Evropským parlamentem a jsem ráda, že jsem schopna dnes osobně toto poselství předat a ráda si vystechnu naše názory. Děkuji paní Eštonová, také za komisi promluví pan komisař Hucht. Thank you, uh, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Na začátku bych chtěl zdůraznit uh, bezprecedentní rozsah této katastrofy, mm, co se týče humanitárních dopadů, ale také co se týče eh, toho, jak země byla postižena. Haiti je jedna z nejchudších zemí na světě. Je to země, kde chronicky je eh, situace velice slabá, pokud jde o eh, fungování místních kapacit, které teď byly velice vážně narušeny navíc a také i e, zde mezinárodní společenství bylo hodně postiženo. E, OSN, nevládní organizace, i jejich někteří zaměstnanci ještě stále jsou nezvěstní a e, tyto struktury byly narušeny, takže těžko mohou organizovat pomoc na místě samém. Takže celé společenství bylo také postiženo, to znamená, ty operace neprobíhají tak efektivně, jak bychom si byli přáli. A jinými slovy, e, nejde o to jenom zachraňovat lidské životy. Samozřejmě my musíme zachránit celou zemi jako takovou a to prostřednictvím vysoké představitelky Catherine Ashton, která svolala mimořádné zasedání rady. Já myslím, že to bylo velice užitečné, abychom mohli pomoci řešit problém. Velice stručně dovolte, abych se zaměřil na čtyři hlavní úkoly. Za prvé, humanitární potřeby musíme řešit, ty jsou enormní. Především jde o eh, lékařskou pomoc zraněným, eh, tedy řešit musíme eh, sanitární situaci, potraviny a přístřeší. Potom tady jde o hm, hm, čištění vody, logistická podpora, nemocnice, a eh, potom jsou to tedy kapacity pro záchranu a vyhledávání osob. Eh, priority eh, jsou udělat si analýzu, jaké jsou potřeby a zorganizovat i logistiku, tedy dopravu materiálu a to také se bude řešit v rámci evropských institucí. A v neposlední, v neposlední řadě musíme, s, eh, eh, musíme koordinovat eh, to mezinárodní úsilí záchranných akcí, což je obtížné za těchto okolností. A ještě bych chtěl zdůraznit, že evropské týmy byly okamžitě nasazeny v terénu a od té doby tam pomáhají při koordinaci pomoci a zhodnocují potřeby. Také i e, my jsme e, v neustálém kontaktu s organizací OCHA, tedy s OSN a e, s koordinátorem OSN pro záchranné akce. Za druhé je třeba znovu vybudovat ty základní kapacity státu, základní infrastrukturu státu tato země musí opět začít fungovat, nejenom fyzicky, většina budov byla eh, zdemolována, ale také i tam chybí vysocí úředníci, to znamená, byla narušena celá struktura státu, eh, rada a komise tam vyšle okamžitě tým evropských expertů, jejichž zvláštním úkolem bude vyhodnotit ty zásadní potřeby haitského státu, tedy e, státní zprávy a pomoci jim v tomto odborníky hodláme e, samozřejmě e, ty kapacity našeho zastoupení zde jsou na to příliš malé, proto tam vysíláme tým. To je něco, co bude teď důležitější a důležitější v příštích dnech a my jako Evropská unie, Evropská komise spolu s radou určitě bychom zde mohli hrát vůdčí roli a znovu pomoci při vytvoření eh, státních institucí fyzicky řečeno, tedy i eh, co se týče personálního zajištění. Dále je zde plán rekonstrukce, obnovy zemi, země a eh, za pár týdnů určitě ty týmy, eh, záchranné týmy, ty odejdou a eh, potom po takové katastrofě je velké riziko, eh, protože tam je třeba, aby ta situace byla řešena i poté a proto zde Eh, naši odborníci na tom budou pracovat. Eh, je třeba správně rozdělit si úkoly mezi Evropskou, Evropskou unii a členskými státy a je třeba i eh, k tomu přistupovat tak, abychom překlenuli to období mezi těmito mm, záchrannými operacemi a tou fází, která musí nastrvat poté, tedy obnova státu. Zde my Eh, chceme tedy koordinovat efektivitu takovéto pomoci. To bude velký test pro naše schopnosti. A potom finanční reakce. Jak již řekla paní vysoká představitelka, Evropská komise zde mm, hodně k tomu přispěje, co se týče tedy humanitární pomoci, to je těch 30 milionů euro z čehož největší část, tedy 22 milionů konkrétně, to jsou eh, eh, peníze, úplně tedy nové peníze, které byly navýšeny eh, k těm částkám, které máme na humanitární výdaje. A potom to bude ta pomoc pro budování státních institucí. 100 milionů euro, asi tedy Eh, tedy zase 50 milionů, z toho jsou peníze navíc, to je na tu obnovu institucí a poté eh, to bude další 200 milionů na eh, to, to dlouhodobou obnovu. Já, je to něco, co zatím nemáme v rozpočtu, takže to se bude muset vyřešit ještě na konferenci dárců a uvidíme, jak členské státy budou schopny participovat. To je tedy evropský balíček, který teď byl připraven, kromě všech těch příspěvků, které již byly eh, eh, dodány členskými státy a budou ještě. Jak ji řekla vysoká představitelka, eh, pojedu do regionu, tedy do Haiti i do Dominikánské republiky zítra ráno, abych tam jednal s příslušnými orgány a ve snaze obnovit eh, fungování státu, prezidentský úřad a mm, mm, mm, fungování těch hlavních nevládních organizací Eh, pojedu přes Dominikánskou republiku, protože je třeba jednat i s touto sousední zemí. Aby nedošlo k nějakému příliš velkému tlaku na hraniční přechody. Eh, o tom musíme jednat s Dominikánskou republikou. To je asi všechno, pane předsedo, co bych mohl v této fázi říci. A mm, určitě později podám zprávu výboru DEVE to bude v pondělí odpoledne. Děkuji, pane komisaři. A nyní máme řečníky, kteří budou hovořit za politické skupiny a za EPP. Jako první je pan Gay Mitchell minutu a půl. Pane předsedo, určitě by si parlament rád připomněl a pomyslel na všechny, jež trpí, všechny, jež jsou nezvěstní, mezi jinými personál, pracovníci evropských institucí OSN a doufám, že právě se dozvíme více, když se pan Dekucht vrátí. Tady mohu říci, že je opravdu bezprecedentní eh, povaha toho, co postihlo Haiti a je to opravdu vhodný pojem a já se o tom nyní zmiňuji vlastně mimochodem. Já se opravdu domnívám, že Evropská unie musí se lépe zviditelnit. Máme nyní místo předsedkyní eh, komise, jež je vysokou představitelkou, musí být vidět tento unijní představitel. Evropská unie je Eh, největším dárcem na světě, 60 veškeré pomoci a rovněž i humanitární pomoc většinou pochází od nás. Proto je eh, škoda, že vidíme členské státy jednotlivé, eh, Irsko, Belgii, Británie, Američané, proč nevidíme žádné unijní symboly, proč nevidíme týmy, které budou rotovat, které přijedou, které budou kdykoliv k dispozici, kdykoliv dojde k takové situaci. A poslední věc vše, co se na Haiti odehrává, je víceméně skoupáno eh, v chudobě, v nuzotě. Nezapomínejme Haiti, tam musíme nejdříve si poradit s tím problémem, jež stojí u kořenu toho všeho, co se děje. Děkuji, pane Mitchell, a za socialisty a demokraty má slovo na dvě minuty paní eh, Linda McKern. Děkuji, pane předsedo. My dnes všichni myslíme na eh, občany Haiti i na naše představitele, jež tam zemřeli nebo jsou pohřetovaní. Jak řekl Gay Mitchell, je to tragédie po zejména tragédie z hlediska toho, že už nyní žilo 75 občanů této země ve stavu chudoby a do budoucna se musíme zaměřit i na to. Veřejnost zareagovala fantasticky na tuto výzvu. V mm, Spojené království za pár dnů bylo vybráno 30 milionů liber. A to je přesto, že e, máme finanční krizi, tedy lidé jsou opravdu připraveni odevzdat něco od sebe, dát něco od sebe pro tuto zemi. A já jsem vděčná i vám, že jste byli schopni e, rychle sromáždit pomoc, vyslat pomoc. Vzpomínám na tsunami, kde jsme se přesvědčili, že dobrá koordinace je tak též důležitá. Nejde vůbec o to, jaká vlajka eh, se objeví na nějakém plavidle. Důležité je, aby tam vůbec ta pomoc přicestovala. A nyní dlouhodobě chápu, že se bude konat mezinárodní konference k Haiti ale musíme se zamyslet komplexně nad problematikou toho, jak můžeme pomoci Haiti, co uděláme s haitským dluhem. A doufám, že i to bude téma té konference Haiti. Dluží eh, mezinárodním věřitelům 890 milionů dolarů a věč, z větší část je to MMF. MMF eh, dalo, darovalo Haiti milion, můžeme to odepsat z toho dluhu, nemá cenu, aby Haiti se pomá- aby se té zemi pomáhlo a pak byla stovky let zadlužena eh, podporuji to, že otázka pomoci v chudobě, pomoci obyvatelstvu dlouhodobé je stejně důležitá a doufám, že opravdu vaše strany budou dobře koordinované a povedou se. Kávan. Děkuji paní McKeven. Za uh, ALDE minutu a půl má slovo pan Aylward. Děkuji, pane předsedo. Na začátku bych chtěl popřát paní baronce Eštonové eh, eh, do těch jejich úkolů, které bude řešit eh, hodně štěstí. Jak bylo řečeno, to je bezprecedentní katastrofa, které, které došlo na Haiti, kdy počet obětí neustále stoupá. Je to nezměřitelné utrpení lidí jsme si vědomi, eh, jakých problémů, eh, jaké problémy tam musí eh, řešit. Je to otázka bezpečnosti, problémy logistické, byrokratické, se kterými se potýkají nevládní organizace v terénu. A to všechno jenom zhoršuje celou katastrofu. To jsou problémy, Eh, které jsou tak důležité pro život Haitianů, abychom tam zabránili chaosu. Proto je třeba lepší koordinace nevládní organizace, různé státní organizace a místní orgány a další musí spolupracovat eh, tak, aby poskytli eh, komplexní pomoc těm potřebným. A mm, Mm, zde eh, reakce evropských občanů, eh, jejich solidarita a štědrost byla nez, no, velice eh, obrovská. Jenom u nás mm, to bylo víc než 20 milionů euro, a což ukázalo tedy, do jaké míry chceme pomáhat. Ale to je proto třeba, aby to bylo efektivně, třeba to koordinovat. Zde my já doufám, že mm, paní, pane komisaři i paní vysoká představitelko, že ta pomoc eh, bude eh, dobře zorganizována tento týden při těch vašich návštěvách, ale především je mm, třeba potom eh, budovat stát a tedy poskytnout dlouhodobou pomoc na obnovu rekonstrukci. A Evropská unie jako globální lídr musí jednat a zhostit se řádně své odpovědnosti. Děkuji. Na tři minuty za zelené má slovo paní Žolí. Pane předsedo, paní vysoká představitelko, pane komisaři, milí kolegové, tato nová humanitární krize, do které se ponořilo Haiti, asi překonává všechny ostatní krize předtím a e, je těžké nalézt ta správná e, slova, když chceme hovořit o obětech, když chceme e, říci rodinám, do jaké míry sdílíme jejich bolest. Jsme si vědomi naší odpovědnosti a také ale e, to zemětřesení není, samot, není jediným důvodem e, té katastrofy. To je i kvůli chudobě, kterou zažívá Haiti již po mnoho let. Mezinárodní společenství doposud nebylo schopno to změnit jakýmkoliv způsobem a Navíc ještě i eh, na Haiti jsou eh, instituce a politiky, které nefungují, mezinárodní instituce a Evropa a mm, mm, jejich tedy eh, vlastně mm, přispěním ta situace se často ještě zhoršovala. V 70. letech i Haiti bylo téměř soběstačné, to znamená z 80% bylo schopno produkovat zemědělskou produkci dneska, kdežto dnes musí dovážet více než polovinu žádná lokální produkce. Haiti eh, eh, i před zemětřesením byla země bez zdrojů, protože ty zdroje byly odejmuty Haiti. A tudíž je maximálně třeba podpořit Haiti v této pomoci. Z tohoto pohledu je třeba litovat, eh, že zde ta mezinárodní pomoc nebyla schopna se řádně uspořádat to musí být poučení do budoucna, ale především si musíme uvědomit, že dlouhodobě rozvojová pomoc je efektivní pouze pokud ehm, my nebudeme vnucovat naše priority, když všichni na místě, místní lidé nám říkají, že se mílíme, ehm, my nemůžeme aplikovat takto naše vlastní metody a e, protože tady Evropská unie oznámila pomoc, kterou odblokuje pro Haiti a mm, my zde hovoříme o 130 milionech euro krátkodobě a 200 milionech pro dlouhodobé potřeby. Já bych chtěla porovnat tato čísla s jinými čísly mm, těch 155 eh, miliard dolarů, které Wall Street, banky a další hodlají eh, Eh, které chtějí vyplatit eh, pár tisícům lidí, kteří pracují v bankovnictví. Takže je třeba globálně měnit, změnit modely chování. Humanitární pomoc je nezbytná, ale nestačí. V žádném případě nemůže nahrazovat rozvojovou pomoc, která ale eh, nemůže být pocitována těmito zeměmi jako diktát. Je třeba tedy Pomáháte tím, že budeme respektovat tyto chudé země, že budou moci zhodnocovat vlastní zdroje. A zde mm, mm, to je to, co my Haiti dlužíme. Pane předsedo, paní vysoká představitelko, pane komisaři, milí kolegové, my musíme pomáhat obětem, aby mohli zrekonstruovat e, zemi, která byla zdevastována ještě před touto živelnou katastrofou, která to ještě úplně zpřevrátila. Paní Žolí. Děkuji, říká pan předseda. A za ECR na minutu má slovo pan Deva. Pane předsedo, děkuji. Naše srdce, naše mysl cestuje na Haiti a je s těmi, jež tam trpí a umírají. Já jsem s potěšením uslyšel slova pana de Guchta. To, co už se udělalo, to, co se příslíbilo, nemám pochyb, že jsme opravdu už se zavázali. Já jsem tehdy byl po tom, co způsobilo tsunami v Indonésii, byl jsem po zemětřesení v Turecku a v Číně. každé, kdykoliv dojde k takové katastrofě, nás to překvapí, nás to jakoby nachytá. Ne z důvodu toho, že bychom neměli čistou vodu nebo filtru. A divíme se, že byla zrušena, že se zřídila infrastruktura. No ano, samozřejmě, ona vždy selže. My musíme něco udělat pro to, abychom ji obnovili co nejrychleji. Co například eh, univerzální letadlo. Mohli bychom si založit globální záchrannou operaci, jež by byla kdykoliv v pohotovosti, kdež by mohla kdykoliv odcestovat, která by měla lékaře, stany, eh, prozatímní kapacity, eh, které nahradí vše, co bylo zbořeno. Musíme být schopni zachránit životy okamžitě po té, co se něco stalo. Por dos minutos. Ano, na dvě minuty za GUE má slovo pan Ljarik. Monsieur le Président. Pane předsedo, paní eh, vysoká představitelko, pane komisaři, opět chci zopakovat, jak eh, Eh, eh, jak jsme zarmouceni tím, co vidíme na Haiti, kdy lidé zažívají peklo. Eh, solidarita sice nás těší, ale musí se ještě posílit, musí být lépe koordinovaná ve službách místního obyvatelstva, které je zbaveno domovů, základních potřeb, lékařskou péči, nemají potraviny. Evropská unie rozhodla, že odblokuje první finanční částky, ale to nemůže tady takto skončit. Pomoc Evropské unie musí být hodně navýšena a Světový bankovní systém také musí tomu přispět. E, ty evropské potravinové přebytky musí být doručeny okamžitě haitskému lidu. Řekněme si to upřímně, náš kontinent e, hodně dluží Haiti. Je to naše povinnost po tolika letech, e, kdy se tam rabovalo, kdy tam tento ostrov tedy byl pod diktátem, i diktátem mezinárodní mezinárodních eh, finančních institucí, které mu vnutili eh, velké zadlužení, což je odsouzení hodné. Náš parlament eh, musí být pro okamžit pro okamžité odpuštění tohoto dluhu. Naše frakce by ráda, aby v Montrealu konference připravila mezinárodní konferenci pro reparace, pro rekonstrukci a zajištění dlouhodobého rozvoje na Haiti za účasti Eh, populace Haiti, a to pod záštitou OSN, tak aby haitský lid opět našel svůj ekonomickou a politickou suverenitu. Haiti nemůže být eh, takovou eh, hračkou různých tedy mocností a supervelmocí jako Spojených států. A my odmítáme a varujeme, aby tato E, katastrofa náhodou neposloužila severoameričanům jako taková e, záminka, aby si tam vytvořili vojenské základny a dominovali tam. Ne, Evropa musí dávat příklad a musí mít jeden cíl a to je e, lid a děti Haiti. Děkuji, kolego. A za EFD na minutu má slovo pan Provera. Děkuji, pane předsedo. I já chci vyjádřit hlubokou solidaritu se všemi těmi, kteří byli postiženi touto přírodní kalamitou. Situace jako tato, kdy dojde k zničení infrastruktury a kdy je tolik mrtvých, tak tady je úplně nemožné efektivně hned pomoci bez toho, aniž by tam existovaly minimální eh, standardy nějaké bezpečnosti a veřejného pořádku. Ono je to těžké potom eh, koordinovat toto a e, řádně tedy rozdělovat pomoc a materiál. Je třeba pochopit, komu to slouží, kdy to má posloužit, jak. To je zásadní. Další e, prvek je velice často štědrost e, dárců, soukromých i veřejných, byla vlastně zrazena a ty eh, finanční zdroje nakonec se nedostaly k těm, kteří je potřebují. Je nezbytné tedy mít přesný systém kontrol, aby nedošlo k rozkrádání této pomoci, především v takovýchto zemích, kde existuje vysoká úroveň korupce a chabá vláda. Zde Evropa musí ukázat, že je v tomto efektivní. A já si přeji, aby se nám to podařilo. Děkuji kolego, kolego a nyní Mm, za, mm, zde máme řečníky, kteří hovoří za frakce. Jako první je pan Griffin, který hovoří za nezařazené kolegy. Eh, pane předsedo, Situace na Haiti je šokující a je pouze přirozené, že všichni cítíme soucit s postiženými. Všichni zde jsme dobře placeni, můžeme si dovolit dát. Já dnes odevzdám svoje denní diety a doufám, že každý britský poslanec udělá to tež. Avšak naši voliči si nemohou dovolit na to doplácet ze svých daní. Banky nás zrujnovaly, naše hospodářství, evropské právo eh, ničí naše naše hospodářství a e, vůbec politika je zničující v Evropě. Smrt na Haiti šokuje, ale 50 tisíc důchodců v Británii umírá, protože je pro ně příliš drahé si zatopit e, řádně. E, I v Evropě jsou chudí a protože to šokuje a rovněž to přivádí pozornost k nepříjemné pravdě globálního eh, zmrazování. Máme takzvané daně eh, ze studeného počasí a nyní se snažíme eh, odvádět pozornost a házet peníze někam jinam. To není sou cit, to je pokrytectví. Vždy, jako eh, obvykle, se dočteme pravdu. V Bibli Timotej 5.8. Pokud někdo dá eh, ne sobě, eh, tak si odepřel víru a je horší než nevěřící. Entramos ahora en las ano, a e, nyní zde máme řečníky, kteří hovoří sami za sebe a jako první je paní Strifler, která bude hovořit men, minutu a půl. Oui, merci. Ano, děkuji, pane předsedo. Paní vysoká představitelko, jak bylo již řečeno, tato eh, katastrofa byla obrovská vzhledem k síle zemětřesení, ale i vzhledem k historii eh, této země. Já jsem ráda, že Evropská komise zareagovala tak rychle a že na sebe přijala velké závazky na humanitární pomoc a na rekonstrukci Haiti. Avšak eh, lituji, že Evropané jednali tak eh, fragmentovaným, rozmělněným způsobem. To znamená, naše aktivity nebyly dostatečně viditelné, což nahrává Američanům s tím, že všichni zapomenou pak, že Evropská unie je hlavním dárcem rozvojové pomoci a humanitární pomoci. Zde eh, i máme dobrý mechanismus civilní ochrany, což je tedy mm, nyní tedy mechanismus, který je hlavním nástrojem pro krize krize. Nedávné události nám ukazují, že Evropská unie musí lépe umět reagovat a reálně dobře eh, zorganizovat kapacity civilní ochrany. A zde připomínám i návrh Michela Barniera z roku 2006. A stačí to aplikovat pouze, to znamená vytvořit eh, evropské jednotky civilní ochrany. Od té doby pan prezident Van Rompuy také se vyjádřil pro vytvoření takové síly rychlé reakce Američané eh, nyní začali hrát dominující roli při pomoci a je třeba si připomenout, že koordinační role Eh, to je tedy organizace OCHA, eh, to je úřad pro humanitární akce OSN, to je úřad, který by měl právě plnit tuto koordinaci, na tom eh, je v lepší pozici to dělat a mm, zde protože dobrá organizace znamená úspory peněz a času a zde evropští občané mají právo vědět, co dělá Evropská unie. Děkuji kolegyně a na dvě minuty má slovo pan e, Tyrolien. Děkuji, pane předsedo. Haiti má být odsouzeno k neštěstí od své nezávislosti, eh, tak následovaly tedy politické kalamity, přírodní kalamity a dnes to vidíme, kdy zažíváme historické drama, eh, mrtví, zranění, destrukce země, a eh, um, absence eh, eh, politických struktur. Je třeba překonat tento osud. Evropská unie by měla zvýšit své úsilí směrem k rekonstrukci. My to dlužíme Haiti. Nejprve historie nám to říká, dříve kolonie a ta byla ale jedna z nejprosperujících. Poté smlouvy z, Got- z Kotonu udělali z tohoto ostrova našeho privilegovaného partnera. A geograficky Haiti to je vlastně blízká země EU kvůli periferním departmentům, regionům. Krize na Haiti, to je vlastně první test eh, nové, té nové služby pro vnější akce, eh, tedy eh, co je, za co odpovídáte, paní vysoká představitelko. Tato katastrofa nám ukazuje tedy, jaké úkoly zde před námi stojí a jaké tam jsou slabé struktury. Americká reakce také v nás zbuzuje určité otazníky, pokud jde o naši schopnost se mobilizovat. A proto je třeba plédovat ve prospěch evropské koordinace ale e, e, e, i je tedy zásadní, aby reakce Evropské unie byla pod záštitou OSN ale všechno je to problematické, což mě vede ke konstatování, že Evropská unie musí vytvořit autonomní strukturu, která bude integrována, která bude mít k dispozici prostředky, tak aby Evropská unie mohla plnit takovéto komplikované úkoly. A poté rekonstrukce země, to je velký úkol. Zde bude spousta práce, politika, administrativa, ekonomika, sociální sféra, životní prostředí. Eh, možná, že teď vlastně je to rok nula pro novou éru na Haiti a já bych rád, aby Evropa byla schopná se tam uplatnit jako viditelný eh, lídr v tohoto procesu. Děkuji, pane Terolien. Na minutu a půl má slovo pan Gerens. Pane předsedo, milí kolegové, hlavní zprávy v televizi nám připomínají každý večer, je to bezprecedentní utrpení. Eh, možná, že toto, eh, toto eh, zbudí soucit na celé planetě, je to soucit, který je spontánní, ale je pomíjivý. Za 14 dní, až média si zvolí jiné události, jiné zprávy, tak nastane hodina pravdy. Pokud tedy nebude zajištěna kontinuita, tak nakonec hajťané zase zůstanou sami opuštěni eh, na, mm, k svému osudu vydání. A v této zemi je třeba ale začít s rehabilitací, rekonstrukcí a je eh, třeba eh, eh, zajistit skutečný vývoj. Evropská unie má k dispozici celou škálu nástrojů i velké zkušenosti a proto ty úkoly nebo výzvy haitské společnosti, která nemá své prostředky, to je hodina pravdy pro Evropskou unii, to je průbířský kámen. Je třeba, abychom jednali tedy efektivně a odhodlaně. Tento aspekt je důležitý především teď eh, z pohledu eh, obnovy eh, pořádku a bezpečnosti, což je nezbytné pro tuto zemi, která byla úplně zdevastována zemětřesením, včetně institucí. Je třeba zdůraznit jeden důležitý aspekt. Tato obnova, rekonstrukce státu na Haiti musí být ale pod kontrolou Haitianů. Je to jejich vývoj, o ten jde. My můžeme pomáhat v ruchu partnerství. Evropa by to měla i takto prosazovat na mezinárodních konferencích, které se k tomu budou konat. Ano, partnerství ne neokolonialismu a paternalismu. Děkuji, pane Gerenci. A na minutu má slovo pan Kožušník vážený pane předsedající eh, dámy a kolegové eh, všichni se určitě shodneme na tom že se jedná o největší tragédii za posledních dvě stě let eh, v této oblasti. já bych chtěl za své kolegy z frakce evropských konzervativců i za své spoluobčany v české republice vyjádřit soucit a účast se všemi obětmi a postiženými

Děkuji. I my bychom se chtěli připojit k naší solidaritě, kterou bychom chtěli vyjádřit vůči Haiti a chtěli bychom tedy projevit naši soustrast. Nicméně musíme zdůraznit celou řadu zásadních věcí. Eh, odmítáme ten fakt, že mm, některá země by mohla profitovat eh, z této katastrofy a vlastně Eh, mohla by se začít chovat jako eh, nový kolonizátor a vysí, tím myslím vysílání amerických vojáků do této země, kde existuje, panuje taková eh, chudoba kvůli vykořišťování ze strany nadnárodních společností, především těch amerických. Myslím si, že nyní je doba pro humanitární pomoc a Eh, eh, poté eh, nastane doba na rekonstrukci, kterou si tak zaslouží tato země. Zde v této zemi žije celá řada Afričanů, vlastně, kteří se postavili otroctví a my mm, musíme tedy poskytnout koordinovanou pomoc, ale nesmíme eh, se podat neokolonialistickým choutkám. Nyní má slovo kolegyně Angelili. Děkuji, pane předsedo. Zde na Haiti probíhá enormní tragédie eh, i eh, kvůli tedy přírodě, i kvůli stavu státu. Je nemožné minimálně vůbec tam eh, zvládat, řídit tu pomoc pro civilní obyvatelstvo. Ehm, a to obyvatelstvo je často vykořišťováno a to zcela bezkrupulózně. Eh, konference v Montrealu, eh, zde eh, to je konference, kde Evropská unie by měla hovořit jedním hlasem, apelovat na koordinovanou pomoc, humanitární pomoci a na to, měla by apelovat na to, že ta pomoc musí být efektivní zde dnes komise hovořila eh, o pomoci ze strany Unie a eh, členských států. Paní baronka Ashton hovořila o pomoci dětem, sirotkům, protože ti eh, si zaslouží prioritní pomoc, včetně psychologické pomoci. Jinak by byli odsouzeni k chudobě a zneužívání, vykořišťování. Je třeba se vyhnout tomu, aby mezinárodní společenství um, um, Eh, eh, se neomezilo pouze na adopce. To by znamenalo určitou vlastně legalizovanou deportaci dětí, eh, které Haiti nepotřebuje. Zde italský ministr zahraničí Fratýny navrhuje, aby se vytvořily téměř takové rodinné struktury, kde budou ty děti vyrůstat doma ve své zemi. A případně jezdit na krátké pobyty do zahraničí, či e, na prázdniny, či do škol. Já zde mám takový apel. Je třeba, abychom my také e, e, mohli přispět tomu, že se zruší zadlužení na zadlužení Haiti. A nyní na minutu má slovo paní Krecu. Celý svět vyjádřil svou solidaritu s oběťmi katastrofy na Haiti. Pomoc byla dána k dispozici koordinovaně. Účinnost pomoci ovšem právě závisí na její koordinaci. To zde již padlo. Mezinárodní pomocné organizace musí mezi sebou spolupracovat. Potřebujeme koordinovaný postup také v rámci Evropské unie, aby mohla být pomoc účinná, protože vedle nutné rychlé pomoci je nutné také udržovat veřejný pořádek a postarat se o veřejnou bezpečnost. Samozřejmě je to situace, kdy velký počet osob protestuje, a kdy je nutně zapotřebí humanitární pomoc, ale OSN je celou situací příliš zavalena a proto se Evropská unie musí silněji angažovat v této oblasti. Myslím si, že Evropská unie se musí postavit na špici obšírného rekonstrukčního procesu v Haiti. Je nutné znovu založit státní struktury. Potřebujeme konkrétní řešení pro občany Haiti. Potřebujeme zjednodušené postupy adopce pro děti, které zůstaly bez rodičů a musíme reagovat účinně. Děkuji, minutu má slovo pan Koval. Pane předsedající, paní... Pane předsedo, paní předsedkyně, posloucháme různé hlasy z různých stran eh, této poslanecké sněmovny, ale jedno nás spojí, totiž konstatování, že politická reakce Evropské unie nebyla dostačující, nebyla dost koordinovaná. Takže tady musíme děkovat charitativním organizacím, Oni reagují spontánně, ale jako vždy bez problému, rychle a spolehlivě. A my se musíme zamyslet, co bychom měli dělat lépe. Já mám otázku na paní vysokou představitelku Ašanovou. Je to poprvé, co na takovou situaci narážíte. Co je vaším hlavním závěrem? Eh, jak vidíte ty hlavní chyby? E, v čem se můžeme poučit? Co bychom měli do budoucna změnit? To je ta nejdůležitější věc, na níž bychom se mohli zamyslet. V čem spočívá tady naše úloha? Jak ji můžeme lépe plnit? Děkuji, kolego. Na minutu a půl má slovo kolega Filip Živel. Paní Eštonová, to už stačí. Při každé katastrofě je to stejné. Francouzi tam vyšlou letadlo, Belgičani, Italové, Němci, všichni udělají to tež a e, po každé je to stejné. E, ten výsledek v terénu je vždycky stejný. Žádná koordinace, e, oběti nemají žádnou šanci, desorganizace. Kdy to konečně skončí? Kdy Evropská komise bude konečně jednat? a neříkejte nám, že to je komplikované, protože ty projekty existují je třeba je pouze využít. V roce 2006 Michel Barnier navrhl vytvoření Evropské jednotky civilní ochrany na základě dobrovolných příspěvků členských států, bez toho aniž bychom museli čekat na hypotetický jednomyslný souhlas všech států. Tedy máme již i existující, stávající jednotky, mají své prostředky, mají komunikační prostředky, mají společný štáb, který mohou dát dohromady. To je snadné, jenom je třeba to udělat s těmi, kteří si to přejí a ostatní určitě eh, se přidají, až pochopí, že to má budoucnost. Po tsunami byly přijaty různé závazky a dnes vidíme, že nic se nestalo. Já vážím tady slova mm, tato eh, nečinnost eh, Evropské komise, to je kriminální čin. Paní Eštonová, proč Evropská unie pořád musí jenom opakovat své chyby? Paní Eštonová, nikdo nespochybňuje vaši dobrou vůli, ale dnes zde řekněte nám, že ano, tato koordinační evropská jednotka bude vytvořena a parlament vás v tom podpoří. Pokud potřebujete podporu, my jsme tady a my vám pomůžeme. Ale prosím vás, prosím vás, už nemluvte o koordinaci, jenom to udělejte. Nečekejte na příští katastrofu. Děkuji, pane Juvin. Na minutu a půl má slovo kolega Cashman. Um, Děkuji musím říci, že jsou ti, jež konají a jsou ti, jež o tom mluví. Proto bych rád poblahopřál radě, komisi a vysoké představitelce k tomu, co už udělají. My jsme přece s ničím takovým nemohli počítat. My vidíme něco, jsme svědky něčeho, co je nepředstavitelné. A já nyní vidím, jak si někdo levně snaží utržit body a útočí na komisi, na radu na členské státy. Jenom proto, že vám americká ruka pomáhá, eh, abyste se dostal z trosek a vy ji odmítnete a řekne, ne, to je neokolonialismus. Ano, opravdu, někdo, kdo zaútočí na Haiti, tak vlastně jim zlepší to utrpení? Ne, styďte se styďte se všichni, ujistěme se, že budeme koordinovat, dejte koordinaci, přenechte ji Američanům. Pokud to zachrání životy, tak o to nám jde. Zapomeňte na politickou rétoriku. Poblahopřeji, chtěl bych pohlahopřát, že jste na to dali peníze, Baronka Aštanová se tady nesnaží hrát divadélko, nechce tam e, obsadit sedadlo v letadle, aby si ukázala svou tvář. V čem to pomůže? V ničem proto jsem opravdu rozčílen jménem těch lidí, kteří chtějí vidět úsilí přímo v terénu. Eh, nakopněme ty části a složky OSN, které mají konat a už se nesnažme z toho levně něco politicky vytěžit. Děkuji. Na minutu a půl má slovo kolegyně Thun und Hohenstein. Děkuji, předsedající Děkuji, pane předsedo. Jo. Já bych se chtěla připojit k panu Juvel a pohovořit o humanitární pomoci. Slabá koordinace. Nechtěla bych se však vyjádřit pouze k humanitární pomoci, ale i k tomu, čemu se někdy říká strukturální, technická nebo rozvojová pomoc. U té katastrofy jsme s tím opravdu nemohli počítat, s tím rozsahem, ale my jsme věděli, v jak hrozném stavu se Haiti nachází. Ta katastrofa, to neštěstí je vlastně ještě dodatečně postihlo více. My už celou řadu let víme, že Haiti nefunguje, že v něm nefungují ty základní struktury a jsme si vědomi toho, že pokud by tam v Haiti byla strukturna lepší, kdybychom byli schopni už předtím technicky s Haiti spolupracovat, tak by si Haitiané lepší radili sami a my bychom nyní byli schopni lépe zužitkovat v praxi naši pomoc poskytovat a byli bychom schopni zachránit mnohé tisíce životů více. K tomu nedošlo. Paní vysoká představitelko, pracujete v radě. Máte v úmyslu koncipovat konkrétní plány, konkrétní harmonogram v zájmu toho, aby technická spolupráce různých evropských zemí byla koordinována takovým způsobem, aby kterákoliv třetí země již pomáháme, toho opravdu byla schopna využít. Budeme používat například výměny doporučených nejlepších postupů mezi zeměmi, které už mají s tímto obrovské zkušenosti, kde už technická spolupráce výborně funguje, se zeměmi, které se tomu teprve snaží přiučit, které v tom dělají první kroky vznikne jakási kvalitní, společná, silná evropská politika, s níž budou třetí země opravdu schopny těžit, aniž bychom tápali ve tmě, aniž bychom museli spontánně a rychle vysílat humanitární pomoc, jenom pokud to vůbec nečekáme a najednou vidíme, že jsou stovky tisíc lidí v nějaké tragické situaci. Děkuji, na minutu a půl má slovo pan Sassoli. Děkuji, pane předsedo, paní vysoká představitelko. Obrovská tragédie, která postihla Haiti, si vyžaduje okamžitou reakci a zde probíhá celá řada operací, kterou poskytují členské státy, i když eh, určitě zde existuje trochu konkurence mezi státy. Nová Evropa prostřednictvím vašeho úřadu by měla být schopna poskytnout eh, skutečnou pomoc obyvatelem. Je to zemětřesí, které postihlo jednu z nejchudších zemí eh, a kde eh, takové vysoké procento, 80% žije pod Prahem chudoby. A mm, zde ještě je zde další eh, naléhavá potřeba, která se týká těch nejslabších, eh, protože je zde celá řada dětí a osob, které zůstaly bez rodin, bez podpory a bez blízkých. Proto bych chtěl apelovat na vás, abyste vzali do úvahy eh, zacílené aktivity zaměřené na děti, které by měly být chráněny evropskými státy. Zde mm, bychom jim mohli mm, nabídnout adekvátní životní e, podmínky. Ale to mm, znamená e, adekvátní podmínky pro to, aby mohli opět e, žít ve své zemi. To všechno by mohlo být snadné pro nás, pro evropské státy, a to by bylo spravedlivé, spravedlivý způsob, jak solidárně reagovat. A je to i způsob, jak se vyhnout tomu, že eh, mm, eh, nebude docházet k žádným nelegálním aktivitám, eh, protože děti to je ten cený zdroj Haiti a ten je třeba chránit. Děkuji, kolego. Minutu a půl má slovo paní Andrie Kiene. Děkuji, pane předsedající V nedávné době jsme vyslechli celou řadu stížností o nedostatku účinnosti a pozdní reakci na krizi v Haiti. Mnoho lidí mluví o tom, že se snižuje eh, bezpečnost, že lidé nemají obživu, oděvy, že nejsou vyprošťováni. Je pravda, že to musíme lépe koordinovat. Zároveň bychom však měli eh, podpořit a vyjádřit uznání všem vládám, nevládním organizacím, charitám a jednotlivcům, jež pomáhají. Evropská unie je mezi těmi, kdo, která vyjádřila um, svou plnou podporu s haitským lidem. Znovu, mnozí kritizovali údajnou příliš eh, pozdní reakci. Ale Evropská unie to nejsou pouze rozhodnutí z Bruselu. Evropská unie v praxi poslala tisíce občanů a alokovala, vyhradila miliony eur jako pomoc. Úloha Evropské unie by se opravdu měla spíše soustředovat na středně dobou a dlouhodobou pomoc na obnovu Haiti, obnovu infrastruktury škol, nemocnic a pomoc zemi v dlouhém měřítku. My můžeme mít fórem, takovou nadřízenou organizací, která bude koordinovat Příslip, který nedávno učinila komise a členské státy, abychom dali k dispozici téměř půl miliardy eur, to je určitě důležitý krok tímto směrem a my bychom jej všichni měli podpořit. Děkuji. Liga. Děkuji. Minutu a půl také má pan Guerrero. Děkuji, pane předsedo. Za prvé, já bych chtěl vyjádřit soustrast a solidaritu s takto postiženým lidem na Haiti. My, tedy Evropská unie, my nejsme vojenskou velmocí, ani nechceme jí být, ale my jsme mocností ve světě kvůli našemu sociálnímu modelu a jsme velmocí a chceme jí být, abychom mohli pomáhat při rozvoji a abychom mohli pomáhat i humanitárně. Dnes Haiti nebo katastrofa na Haiti, to je výzva pro nové instituce, které vzešly z Lisabonské smlouvy. Dnes to je okamžik na humanitární pomoc, ale brzy přijde okamžik pro rekonstrukci, proto abychom dali nový impuls rozvoji, abychom pomáhali při vytváření institucí a vlády. A my musíme reagovat jednotně protože to je to, co od nás očekává lid na Haiti. Musíme i reagovat prostřednictvím úřadu vysoké představitelky a komisaře pro rozvoj a pro humanitární pomoc. Proč? Musíme jednat všichni společně, abychom lépe koordinovali pomoc této zemi, abychom byli efektivnější při naší pomoci, abychom hovořili jednotným evropským hlasem, který všichni snadno budou identifikovat, protože to od nás svět teď očekává. Podpora a e, e, impuls novému rozvoji na Haiti, to je něco, co e, pomůže Haiti, ale i zbytku světa. Děkuji a nyní Jim Higgins má slovo minutu a půl. Děkuji, pane předseda. Jedna z nejchudších zemí na světě, zničena za 15 vteřin, oběť špatné vlády, diktátorství, eh, úplatkářství, 15 tisíc už prokazatelně mrtví, miliony eh, bezdomovců, eh, Spojené státy, Evropská unie reagují zmateně. Já však chci říci, že naše odezva byla méně než adekvátní. Jsme nohsledy Spojených států. Logistické obtíže by bylo možné před konat. Čistá voda, jídlo, e, přístřežky, to se vše stane časem. Ale co potřebuje Haiti? Plně funkční demokracii, hospodářství, jež může lidem pomoci v každodenním životě. Musíme měřit to, jak pomáháme k demokracii. Nesmíme myslet jenom v nejbližších, v horizont nejbližších měsíců. Ano, Haiti e, zmizí z televizních e, obrazovek Eh, nejdříve se přesune na nižší pozici, pak na ní všichni novináři zapomenou. Ale už byly hurikány na Haiti. Chudoba už je tam eh, téměř obvyklá. Tehdy bylo slibováno 600 milionů eur a pouze 14 bylo vlastně dáno k dispozici. My nyní potřebujeme obnovu eh, Haiti v plné míře, musí být správně řízena, správně vedena a hlavně musíme mít jasnou, reálnou strategii, která udělá z Haiti hrdou, nezávislou, demokratickou zemi, již by měla být, již nebyla a to současnou katastrofu zhoršilo. Um, Děkuji, pan Higginsi, minutu a půl má slovo pan e, Gualtieri. Roberto. Děkuji. Humanitární katastrofy, eh, katastrofa bez jakýchkoliv eh, bez, která byla bezprecedentní, znamená, že Evropská unie musí co nejlépe přispět se všemi nástroji, které má. Pokud je o finanční zdroje, zde eh, již byly učiněny v posledních dnech a hodinách učiněny velké kroky vpřed, což znamená, že se musíme zamyslet na dalšími aspekty evropské reakce na krizi a musíme eh, ale eh, se zaměřit na podstatu věci, nejenom na ty obrázky, tak jak to řekla i vysoká představitelka. Je jasné, že centrální roli zde hraje mise OSN a Eh, pokud jde o bezpečnost, eh, pokud jde o civilní ochranu ale e, e, zde je třeba kromě toho podporovat OSN a provádět koordinaci. To je důležité. Zde bych chtěl připomenout panu Živenomi, že tato koordinace existuje. E, to provádí MIC, které koordinuje civilní ochranu, kde i existuje Situation Center, který má na starosti bezpečnost a je žádoucí, aby i mm, to mm, došlo k vyslání tedy evropských jednotek, eh, tak jak o to požádali OSN. My eh, konkrétně reagujeme a mm, zde MIC, Situation Center, to všechno existuje. A eh, je, to jsou tedy nástroje, které je třeba koordinovat a to také by nás mělo vést poté k další úvaze, do jaké míry naše nástroje jsou adekvátní, do jaké míry jsme schopni zajistit konsulární ochranu. E, a e, v tom, je, e, v tom já tedy vyjadřuji plnou podporu paní vysoké představitelce. Nyní přistupujeme ke HDI. Είπα το όνομα σας σωστά, κύριος Σβέρ. Sver. A, pan Zver, já jsem to špatně vyslovil. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovana gospa Eštonova. Eh, tudy sami. Vážení pane předsedo, vážná paní Aštanová, já rovněž bych rád vyjádřil svou upřímnou soustrast vůči obětem zemětřesení na Haiti a zároveň bych rád poblahopřál Evropské komisi a jiným evropským institucím i institucím, jež správně reagovali. Zároveň se však sám sebe tážu a tážu se jiných kolegů. Přišla tato reakce opravdu včas? Nebylo by lepší, kdyby paní vysoká představitelka byla přítomna na místě? To by bylo důležité z celé řady důvodů. Souhlasím s těmi z vás, jež jsou přesvědčeni, že přítomnost armády nebo ozbrojenců by mohla být náznakem určité koloniální, určitého koloniálního přístupu, ale nesmíme to takto brát. Mezinárodní konference dárců ta se musí zabývat dlouhodobými kroky. Jakým způsobem obnovit fungování státu a ujistit se, aby státní instituce tam znovu začaly pracovat? Jak zajistit zdravotnictví, školství, tyto rezorty, jež mohou přinést lepší stabilitu na Haiti a uvést ji do lepšího stavu, než byla předtím. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα είμαι αρκετά αυστηρό με το Catch γενικώ και με το χρόνο. Παρακαλώ, όταν λέμε ένα λεπτό. A, ε, jako jde o catch the eye, když řeknu minutu, tak myslím minutu. Pan Muniz, minutu má. Pane předsedo, já bych chtěla zdůraznit eh, eh, toho, jak je důležité, aby Evropská unie byla lídrem při té humanitární pomoci, ale i při rekonstrukci země, aby eh, pomáhala vytvořit místní orgány, které zatím jsou velice slabé a byly vždycky slabé, takže je třeba jim pomáhat a ne je nahradit nějakými hm, mezinárodními organizacemi. Chtěla bych ale zde poděkovat za za rychlou reakci Španělska při koordinaci pomoci také i chci poděkovat za ty prostředky, které eh, byly vyslány do této země ze Španělska a hm, eh, zde my jsme velkým eh, dárcem pomoci nejenom v Jižní Americe, ale i na Haiti. Děkuji paní Desarnes minutu. Děkuji paní Ashton politika, to jsou hlavně symboly a Eh, proto si myslím, že byste eh, neměla být tady ale na Haiti a neměla byste jezdit do Spojených států, ale do Haiti. A já mám pocit, a říkám to tady s velkým politováním, mám pocit, že jste správně nevyhodnotila tu událost a tu hroznou tra- tragédii a nikdy Evropa nebyla tak absentující. My jsme prvním dárcem na světě, ale my vlastně jako kdybychom nebyli. A ještě mám druhý pocit. Více budeme nominovat různé funkce, vytvářet tituly funkci, tak tím méně budeme existovat. A to by nás mělo vést k otazníkům. Kolik katastrof ještě musí nastat, aby představitele EU konečně plnili úkoly, jak mají. Zde máme zprávu Michela Barniera z roku 2006. Proč to nepřijmeme? Proč to neaplikujeme? Nicholson, lepto. Pan Nicholson. Uh, Pane předsedo, já si myslím, že nejdříve musíme opravdu myslet na ty, jež přišli o život, hajťané, představitelé Spojených národů a ti, jež stále ještě trpí i když jsou naživo. Co potřebujeme? Potřebujeme silné koordinační úsilí, kvalitní koordinaci. Nic tomu nesmí stát v cestě. Já bych chtěl říci, že vítám ten příslip, ten závazek haitskému lidu, ale doufám, že ji budeme opravdu realizovat tak jak už bylo řečeno, já se zamýšlím, co se bude dít za dva týdny, když už média ztrátí zájem o Haiti, když už se o Haiti nebude tolik mluvit. Budeme muset Haiti obnovit, znovu vybudovat jeho instituce i budovy, ale nejdůležitější nyní je, abychom byli schopni rozvést pomoc těm, jež jsou nemocní, jež trpí přímo v terénu. A tady musím říct, pane předsedo i paní vysoká představitelko, že souhlasím s tím, co řekl pan Kašman. To je příliš důležité na to, než abychom si s tím mohli hrát politické hry. Děkuji, pan Janis, na minutu. Děkuji, pane předsedo. Jenom ještě bych chtěl říci, že za prvé chtěl bych eh, eh, zde eh, poblahopřát vysoké představitelce radě, komisi za rychlou reakci, za koordinaci a za úsilí, které vyvinuli hned od prvního okamžiku. A e, zde e, to nebylo e, tak spektakulární jako ti američtí vojáci, kteří tam přistávali. My jsme to udělali efektivně, rychle a takže my eh, jsme tedy eh, byli schopni eh, vyprostit živé osoby z trosek a většina z nich byla vyproštěna právě zástupci představiteli evropských států. Děkuji. Paní Žoli to již řekla, pane předsedo, jsou zde eh, události, okolnosti, kdy čísla ztrácí význam, slova ztrácí význam, více než 200 tisíc mrtvých možná, země, která je totálně zdevastována, město hlavní vymazáno z mapy a eh, dnes mm, byly vyproštěny, nebo v posledních dnech byly vyproštěni poslední živí, protože zbytek budou mrtví. A Každý se snažil tam vyslat co nejrychleji svůj materiál, psy, psovody, to bylo velice štědré, ale byla to národní pomoc. Evropa nutně musí eh, Eh, už zmotnit tu myšlenku, kterou zde my eh, již několik let hájíme v Evropském parlamentu. To znamená vytvořit evropské jednotky civilní ochrany, ať nosí jakoukoliv barvu helmy, to je jedno. Je třeba mít společnou strategii. To je iniciativa, eh, se kterou jsme přišli v roce 2003, pak to podpořil Michel Barnier v roce 2006. Jde o to mm, mm, rychle jednat a abychom byli všichni připraveni. Děkuji. I je Γεκονσάρη για ένα λεπτό. Paní Γεκονσάρη, minutu. Arvoisa puhe, puhemies, minusta on... Pane předsedo, podle mého názoru se zde hovořilo o jakési viditelnosti. A právě nyní potřebujeme ze všeho nejdříve pomoc. A je tragické, když vidíme, že stále ještě v troskách jsou lidé, které by mohli být zachráněni. Tedy musíme učinit vše, co je v našich silách, abychom jim pomohli. Když byl vytvořen post pro, když byla vytvořena zahraniční a bezpečnostní politika, tak bylo důležité podle mého mínění právě to, že se Unie připravovala na přírodní katastrofy. Je to totiž něco, k čemu může dojít stejně dobře také v Evropě, ne pouze v ostatních částech světa. Nyní vidíme, jak špatně na tom jsme, když dojde k takové katastrofě, jak bezmocní jsme. Takže si myslím, že by bylo dobré vytvořit struktury, které by pomáhaly při takovýchto krizích. Děkuji. Poslední pan Valekotas na minutu. O Balkitis nedo. Máme pana Valikitise. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiama aukščiausio vyriausiai galiotinė, gerbiamas komisarė iš tikrųjų šiandieną po Lisabonos sutarties. Paní Aštanová, pane komisaři, po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy máme bohužel co dělat hned z kraje s katastrofou bezprecedentní míry. Potřebujeme někoho, kdo bude, co by vysoký představitel jednat, kdo si uh, s těmito úkoly bude schopen poradit. Ano, mluvíme o určitých eh, mínusech, o eh, určitých nedostatcích. Potřebujeme lépe vybavené unijní i eh, síly, i jednotky OSN, které budou schopny jednat, ale nejdůležitější, čím můžeme přispět, je pomoc, jež byla přislíbena aby se ta pomoc opravdu co nejrychleji dostala k těm, kteří ji potřebují. Měli bychom zajistit peněžní prostředky na obnovu země. A v Haiti situaci, eh, pracovat na té situaci. Děkuji. Paní komisař, paní vysoká představitelko, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem na začátku řekla, že jsem chtěla přijít do této sněmovny a vyslechnout si vaše názory přesně chápu, co vás frustruje, co vás trápí a ten pocit bezmoci z toho, co se nepodařilo, co by mohlo být provedeno lépe. Padaly dotazy na koordinaci. Není pochyb o tom, že Spojené státy jsou blíže Haiti, že jsou schopni reagovat, eh, sromáždit své jednotky rychleji, že to budou ty televizní záběry, když tam uvidíte. Ale skutečnost, že my úzce spolupracujeme se Spojenými státy, je rovněž součástí našeho úsilí nyní i do budoucna. Rovněž není pochyb, že když jsem byla v noci probuzena se zprávou, že došlo k zemětřesení, že jsme okamžitě začali mobilizovat ty správné odborníky, ty správné lidi. 21 členských států bylo mobilizováno a reagovalo. Pracovali jsme eh, a koordinovali jsme úsilí rady i komice od první minuty. Eh, od už okamžiku, kdy jsem byla u vás na slyšení. 21 záchranných jednotek, 5 polních nemocnic, 6 lékařských pracovišť, 40 lékařských týmů, 6 očistných jednotek provodu. Co nejrychleji jsme je rozdístili a právě členské státy k tomu našem měrou přispěli. Já jim chci poděkovat, chci eh, mm, vyjádřit svůj obdiv a pokoru vůči těm, kteří pracují ve dne v noci. Já se ptám, vážení poslanci. A zeptala jsem se i Spojených národů, i eh, pana generálního tajemníka Ban Ki-moona, co já mohu nejlépe dělat, kde bych já měla být. A bylo mě jasně řečeno, že já bych pouze zabírala místo v letadlech. Bylo to velice cené, protože pouze nemnohá letadla byla schopna přistávat. Já nejsem ani lékař, ani eh, hasič. Mým úkolem bylo eh, dozorovat, pomáhat v koordinačním úsilí a se spojenými státy a se spojenými národy národy, abychom se ujistili, že my vyšleme do terénu ty nejsprávnější odborníky. Rovněž si poděkovat nevládním organizacím a těm, jež se tam vydali, protože to, co se odehrálo na Haitu, mělo obrovský dopad na eh, Spojené národy, jež přišli o mnoho svých cených pracovníků, nebyli schopni v podstatě sami pomáhat, protože i oni byli postiženi, i mezi nimi jsou mrtví a pohřešovaní. My jsme všichni sledovali televizní záběry, kde se lidi ptali, kteří potřebují pomoc, kde je ta pomoc, odkud přijde. Bylo to velice, velice těžké. Lidé pracovali neúnavně. Ti, jež se přihlásili, nyní už se to trochu zlepšuje. Pomoc je na cestě, ale ani na okamžik nepodceňujte eh, obtíže, s nimiž se tam setkáváme eh, Šlo to dobře? Ano. Jsem spokojena? Ne. Já jsem první týden na novém pracovním místě a chci pouze říci, slyším, co říkáte, chápu eh, vaše zoufalství, vaši frustraci, eh, chápu vaše tvrzení, že by to mělo být na příště lepší. Rovněž s tím souhlasím. Já se budu snažit to proanalýzovat, vzít si po naučení a ujistit se, že v budoucnu uděláme více, lépe. Avšak ani opít, nechci ochudit, okrást to, že ocením ty, co udělali to mnohé, to obrovské, co už tam bylo dosaženo, co bylo dosaženo. Musíme tam být přítomni fyzicky, svou podporou, ale musí tam být ti správní lidé. A i to musí být součástí těch diskusí, že se odehrávají, způsob a rychlost reakce v partnerství s haitským lidem a s respektem vůči nim, s úctou. Ano, Chápu, že někdo říká a apeluje na to, že musíme obnovit infrastrukturu a že se musíme ujistit, že OSN je tam uznáváno a že bude schopno vykonávat své úkoly. Proto já se rozjedu jednak do Spojených států, abych se eh, sešla s paní Clintonovou, ale zároveň navštívím i OSN, kde budu mluvit s příslušnými svými protěžky, abychom se shodli na tom, jak budeme postupovat do budoucna, protože jak se sami řekli, to bude velice významná koncepce a významný krok. Ještě chci říct, že Haiti je zemí, kde přes 70 obyvatelstva už žilo pod hranicí chudoby, tak jak mnozí řekli, děti, často dnes už sirotci. Tady je důležité, aby o ně bylo správně postaráno. To, jak se země vlastně zrutí ve svých základech, bude mít rozhodující význam do budoucna. Já bych pouze chtěla říct něco o stavu infrastruktury, než to uzavřu přístavy, letiště, nemocnice, školy, vše bylo rozrušeno. Hlavní parlamentní vládní budovy, ministerstva například eh, financí, spravedlnosti jsou v troskách. Mnozí členové vlády jsou nezvěstní. Žádný, žádné haitské struktury nefungují. A jak už jste řekli, jedná se o jednu z nejchudších zemí na světě a protože tuto zemi musíme obnovit a pomocí v rekonstrukci, já sdílím eh, vaše um, váš apel, že k tomu musí dojít co nejúčinněji. Děkuji. A naším posledním řečníkem je pan komisař de Pane předsedo, nejprve bych chtěl říci panu Hiarikovi, který eh, požaduje, abychom do Haiti vyslali potravinovou eh, pomoc, eh, tak já Mm, mm, e, e, jenom k tomu bych řekl, že komise dává přednost tomu kupovat tyto produkty v regionu a ne tam to dovážet od nás, pokud to půjde. Za druhé, e, celá ta záležitost koordinace a civilní ochrany a podobně. K tomu bych řekl tři věci. Za prvé, civilní ochrana, to je v kompetenci členských států a veškeré iniciativy koordinovat toto, to musí být založeno na právě tomto. E, mm, zde Barnier ve své zprávě navrhoval různé věci, ale je to v kompetenci členských států, ne v kompetenci komise. Za druhé, pokud jde o civilní ochranu a její koordinaci. Od roku mm, 2004, od tsunami, tak eh, tato koordinace je efektivnější a mm, od roku teď 2007. Samozřejmě mm, vždycky ta spolupráce může být efektivnější, to nikdy nestačí, to je pravda. A v této krizi eh, neevropské země eh, volají MIC2C, jak by mohly poskytovat pomoc přes Evropu. A nezapomínejme na to, že ta hm, druhá komise, Barosova komise, takže skombinovala eh, vlastně toto portfolio humanitární pomoci a civilní ochrany do jednoho portfolia, což je užitečné. A hm, i vysoká představitelka vlastně v tomto hm, bude plnit svoji roli. V minulosti to bylo tak, že koordinace nebyla v rámci e, komise, ale někdy to muselo být e, jaksi na základě součinnosti mezi komisí, členskými státy či radou, takže právě teď to uspořádání je takové, aby komise a rada mohly lépe spolupracovat, což také i se ukázalo v této krizi, kde došlo k určitému pokroku koordinace. A v neposlední řadě také e, jsem trochu smutný, když jsem slyšel některé příspěvky. Samozřejmě jako komisař nemohu být z toho smutný, jenom beru na vědomí. Ale mm, mm, vy mm, jste nedocenili dostatečně e, práci našich lidí, kteří pracovali od e, prvního okamžiku eh, ve dne, v noci zde v Bruselu či na místě bez jakýchkoliv nároků, pracovali tvrdě a byli také aktivní v terénu, i když eh, mm, tam i ta naše infrastruktura byla velice postižena, poškozena, tak prosím, to je mm, masivní, eh, nepředvídatelná katastrofa a na to lze reagovat pouze, když to nastane a je třeba eh, si uvědomit, že my jsme byli schopni se zorganizovat v krátké době. Já si myslím, že i členské státy masivně okamžitě nás podpořili a možná bychom měli být méně kritičtí na naši adresu. Děkuji. Tím jsme skončili rozpravu a hlasovat o návrhu usnesení budeme v únoru. Na plenárním zasedání v únoru. Další bod programu, což je, prohláš, to je prohlášení vysoké představitelky a místo předsedkyně komise k situaci v Iránu. Vidíte, eh, že pokračujeme velice rychle.